dostáváme k hlasování. Máme před sebou tři zprávy. Eh, zpráva Gutierrez, eh, jedná se tedy o prodloužení eh, funkčního období k orgánu pro bankovnictví. Zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Ptám se, zda teď všichni už opravdu hlasovali. Jsou tady nějaké problémy? Je to tajné hlasování, proto vidíte modré světelko. Takže teď hlasování končí. Ano, návrh je schválen. Druhá Gutierryho zpráva, zase ta, e, tajné hlasování a zahajuji hlasování. A pokud všichni hlasovali, tak teď hlasování ukončím. a návrh je opět schválen. Třetí zpráva od pana Galtieroha. E, opět tajné hlasování, zahajuji hlasování. A pokud všichni hlasovali, můžeme teď hlasování ukončit. Návrh je také schválen. Zpráva Fontána, operativní a strategická spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a Europolem. Kdo je pro prováděcí rozhodnutí rady? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. A teď eh, Zahajuji hlasování k legislativnímu usnesení. Končím hlasování. a návrh je schválen. Děkuji vám. Další zprávou je zpráva Negresku, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, žádost Irska. Je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Pokud všichni eh, hlasovali, tak ho teď ukončím. A návrh je schválen. A před námi je zpráva eh, k invazivním eh, druhům, nepůvodním druhům. První část, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme takže kontro, eh, kontrolní hlasování elektronické. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část eh, pro, proti, zdržel se, návrh je schválen. A celé usnesení pro, proti, zdržel se a tím je ukončeno. A teď povolení geneticky modifikované kukuřice. Šestý pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh je schválen. Jednička, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Návrh je schválen. Dvojka, e, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Návrh je zamítnut. Trojka, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 4. Pozměň, e, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Pětka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. A teď usnesení jako celek, jmenovité hlasování. Chce někdo, abychom zkontrolovali eh, pátý pozměňovací návrh? Ano, takže eh, elektronické hlasování ohledně pátého pozměňovacího návrhu. Končím hlasování zamítnuto. Návrh usnesení jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. A teď eh, máme zprávu do Niedermayer eh, takže návrh eh, ohledně první části textu eh, na, eh, na názvu pro, proti, zdržel se schvál, pro, proti, zdržel se schváleno. Patnáctka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Zkontrolujeme patnáctku elektronicky. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. A teď původní text, první část pro, proti, zdržel se, schváleno druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. 16. Kde je pro? chcete zkontrolovat druhou část elektronicky. Já myslím, kolegyně a kolegové, že to bylo jasné, ale dobře. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. A teď 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 8 pro. Takže 19 elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Osmička pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Devítka jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text pro, proti, zdržel se, schváleno. Původní text eh, A7, eh, první odrážka, první část pro, proti, zdržel se, Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Jedenáctka jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. A teď původní text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Myslím, že to musíme zkontrolovat elektronicky. Původní text hlasujeme. Končím hlasování. Návrh je schválen. Takže dvacítka pro, proti, držel se, zamítnuto. Původní text pro, proti, držel se, schváleno čtyřka a pětka eh, odrážky pro, proti, zdržel se, schváleno. Jmenovitě dvanáctka, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh je zamítnut. Třináctka, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Původní text doporučení C1, čtyři části. První část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdržel se, schváleno. Čtvrtá část, proti, zdržel se, schváleno. 23, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací e, návrh 2 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto původní text, první část pro, proti, zdržel se, schváleno druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno jednička pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Původní text D1, poslední odstavec pro, proti, zdržel se, schváleno. Trojka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pětka jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Šestka, jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 7D pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Původní text, první část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Zkontrolujeme druhou část jíme elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Návrh je schválen. Eh, bod úvodního ustavení AT, eh, eh, původní text pro první část proti, zdržel se schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se schváleno. A teď 18 pro, proti, zdržel se druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. A usnesení jako celek jmenovitě zahajuji hlasování. A teď je hlasování u konce. A návrh usnesení je schválen. A před námi je teď zpráva Belder o vztazích mezi Unii a Čínou. E, takže první e, Pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 38, první část pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část pro, proti, e, zdržel se schváleno. Původní text a myslím, že tady je ústní pozměňovací návrh od pana Utprapa, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Uprostřed textu navrhuji eh, ještě doplnit jednu větu, která zní. Vyzývá Čínu znovu eh, promyslet svůj postoj a eh, vyzývá všechny strany, včetně Číny, aby respektovali případné rozhodnutí UNCLOS. Děkuji vám nějaké námitky k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, takže hlasujeme pro, proti, zdržel se. Návrh je schválen. A teď odstavec 42. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 47. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 48. První část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. 51 pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. 54. První část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. 58 pro, proti, zdržel se, schváleno. 62 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. Bod úvodního ustanovení AB pro, proti, zdržel se, schváleno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 zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 21. Čtyři části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Třetí část, kdo je pro, proti,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 A je to zamítnuto. 40. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 46. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Čtvrtá část. Třetí část. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Čtvrtá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, je to přijato. 47, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 51, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Bod odvodnění 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se, eh, přijato 2. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Čtvrtá část, kdo je pro, proti, zdrželi se a je to také přijato. Úvodní ustanovení je první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. N, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní usnesení jako celek, jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Nyní hlasování končí. A je to přijato. Tím se dostáváme ke zprávě Eduarda Martena rozvoj udržitelného evropského průmyslu základních kovů Omlouvám se, pan zpravodaj má slovo. Děkuji, paní předsedající Vážení kolegové, jen velice stručně chtěl bych říci, že jsem velmi rád, že zde je také delegace eh, eh, odborářů z Francie, Lucemburska, kteří pracují v oblasti ocelářství. Eh, právě ocelářství prožívá bezprecedentní krizi a já jsem velmi rád, že tady jsou zástupci tohoto sektoru. Děkuji jim za podporu. Thank you. Děkuji. A tím se tady, kolegové, dostáváme k hlasování. E, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 8. Jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování končí. Je to zamítnuto. Pod odstavec 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To raději prověříme, takže zahajuji jmenovité hlasování. Původní text hlasování končí. Je to přijato. Odstavec 11, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamí- eh, raději zkontrolujeme třetí část, takže zahajuji hlasování o třetí části odstavce 11. Toto hlasování v tuto chvíli končí a je to přijato. Odstavec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 Kdo se zdržel? Přijato. Raději prověříme odstavec 14. Eh, Zahajuji hlasování. Je to přijato 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 17. 6 E, částí, první část jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Nyní tedy hlasování končím. Přijato druhá část jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování končím. Přijato třetí část, opět jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. A nyní ho končím. Je to přijato čtvrtá část. Zahajuji hlasování. Nyní je hlasování u konce. Přijato. Pátá část. Opět jmenovité hlasování. Nyní je zahájeno. Nyní hlasování končí. Přijato. Šestá část jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Nyní to hlasování končí. Přijato. Odstavec 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 19. Šest částí. zahajuje hlasování, první, eh, jmenovité hlasování o první části, tedy jmenové hlasování v tuto chvíli končí. Přijato. Druhá část, opět jmenovité hlasování. Hlasování končí. Přijato. Třetí část, jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. Přijato čtvrtá část, jmenovité hlasování. Je zahájeno. Hlasování končí. Přijato. Pátá část. Jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. A hlasování končí. Přijato. Šestá část. Jmenovité hlasování, které zahajuji. A nyní ho končím. Přijato. Odstavec 23. Kdo je pro? Kdo je proti?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 27. První část. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dva, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 29. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh číslo 4, jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování je u konce. a je to přijato. Úvodní ustanovení D, jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Nyní to hlasování končí. Je to přijato. E, první část, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část, jmenovité hlasování, které zahajuji. Hlasování končí. Přijato. Aha, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Raději to prověříme, takže zahajuji jmenovité hlasování o bodu H. Hlasování končí a je to přijato. I. První část. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Jmenovité hlasování je zahájeno nyní končí. Je to přijato. M. První část jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasování končí. Přijato druhá část, opět jmenovité hlasování, zahajuji ho. Nyní hlasování končí. a je to zamítnuto. O jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování končí. A je to přijato. P. Jmenovité hlasování. Zahajuji ho. Hlasování končí. Je to přijato. Pozměňovací návrh 1 jmenovité hlasování, která je zahájeno, nyní končí. A je to přijato. Nyní se dostáváme k usnesení jako celku. Hlasování bude opět jmenovité a já ho tímto zahajuji. Hlasování proběhlo, proto ho nyní ukončuji. A je to přijato. Je to přijato. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k situaci v Maďarsku. Návrh usnesení předložený EPP. Kdo je pro? kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Raději to tady prověříme, pokud chcete, takže kontrolujeme hlasování o návrhu usnesení za EPP. Nyní to hlasování končí. Je to zamítnuto. A tím se dostáváme ke společnému návrhu usnesení od čtyř frakcí e, odstavec 3 jmenovité hlasování. Hlasování končí. Přijato. Odstavec 5. Jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování končí. Je to zamítnuto. Odstavec 7. Jmenovité hlasování, které zahajuji. A je to zamít... Za... Nyní končím tedy hlasování. Je to přijato. Odstavec 10. Opět jmenovité hlasování. Nyní jsem ho zahájila nyní končí a je to zamítnuto. Úvodní ustanovení H, prv, dvě části. První část jmenovité hlasování. Nyní tady toto jmenovité hlasování končí. A je to přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A nyní usnesení jako celé. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to prověříme. Zahajuji tedy hlasování o usnesení jako celku. Hlasovali všichni? Pokud ano, tak končím hlasování. A je to přijato. Děkuji vám.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 we now move to the explanation of votes. Přejdeme nyní k vysvětlení hlasování a prosím ty, kdo nemají zájem o vysvětlení hlasování, aby opustili v tichosti sál. Pokud mě slyšíte, tak tedy nejdříve návrh usnesení o povolení genetické